Hello? Shall we go? Oi, Presidente, come sta? Stefano, come stai? Oi. Shall we go, please? If I may have your attention, we had a... Chtěl bych vás požádat o pozornost, budeme pokračovat dál v zasedání. Čeká nás zbytek našeho pořadu jednání výboru Libe. Především eh, se jedná o změnu v bodu 5, eh, týkající se ujednání se Švýcarskou konfederací o pravidlech pro její účast na činnosti Evropského podporného úřadu pro otázky azylu. To je zpráva Mecola, paní Mecola, ta byla odložena. Souhlasíte s tím? Ano? A přejdeme tedy k dalším eh, sdělením, které se týkají eh, eh, služební cesty do Itálie 26. 28. března, to je příští týden do Itálie. Složení ehm, jsou tři plní členové. A je tu žádost o další členy pan Jakolino, paní Angelili, pan Caronna a pan Bolgecio. Ale podle jednacího řádu pro služební cesty výborů Počet doprovázejících poslanců nesmí převýšit počet plnoprávných členů. Takže lze e, odsouhlasit jen tři jména těchto doprovázejících poslanců. Musíme se tedy rozhodnout, kdo z těch čtyř se zúčastní. Jako vedoucí delegace při konzultaci s dvěma e, plnoprávnými členy, panem Englem a paní Gonč, chci navrhnout, že následující poslanci budou doprovázet delegaci. Pan Jakolino, paní Angelili a pan Karonna. Nemáte-li výhrad, tak to se shodneme na složení delegace na služební cestu. Co se týče jazykového profilu dnešního zasedání, mějte prosím na paměti, že dnes není finština, estonština, malčtina a chorvačtina. Děkuji vám za porozumění. Další bod na pořadu jednání je bod číslo 6 a týká se výsledků politických dialogů, finanční programy v oblasti vnitřních věcí. Jedná se o několik fondů. Spravodajem eh, pro pro eh, azyl, migraci a integraci, to je pan Lorenzo Fontana. Eh, další zpravodajkou je paní Sylvie Guillaume. A u dalšího fondu to je pan Marian Jean Marinescu. A poslední fond, ten se týká také policejní spolupráce a boje proti zločinnosti, to je pan Salvatore Jakolino. Je tu mezi námi také generální ředitel pro záležitosti eh, vnitra, eh, pan Stefano Manservisi a ten nás seznámí e, s výsledkem politických dialogů podle článku 13 horizontálního nařízení, které se věnuje obecným ustanovením pro e, financování záležitostí vnitra, vnitřní záležitostí. Tyto dialogy se konaly mezi komisí a členskými státy, aby se e, připravilo vytvoření víceletých národních programů členských států to proto, aby se to programy mohly věnovat potřebám a prioritám jednotlivých členských států eh, pokrývajících eh, jednotlivé pole působnosti fondů. Eh, výsledek politických dialogů byl zaznamenán v zápisech. Komise připravila informace pro každou zemi a také schrnuje eh, politický dialog eh, s každým členským státem. Takže chci teď navrhnout slovo panu Manservisimu, aby nám předložil výsledek tohoto politického dialogu v této oblasti azylu, migrace a integrace a fondu, který je pro ně určen. Máme čas do 10.20 víceméně na tuto prezentaci a na diskuzi Následně eh, si vyslechneme prezentaci o výsledku politických dialogů v oblasti Fondu pro vnitřní eh, bezpečnost. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, za slovo, děkuji za tuto pozvání. Já si myslím, že toto je velice důležitý dialog, jak už jsem mnohokrát uvedl, a je to začátek trvalého dialogu mezi komisí a Evropským parlamentem nebo konkrétně výborem LIBE. Jedná se o peníze daňových poplatníků a hovoříme o skutečnosti, že je zapotřebí vynaložit tyto prostředky co možná nejstrategičtěji. Trvalý dialog s parlamentem je to nesmírně důležitý. Jak víte, bude se hovořit o výsledcích politického dialogu Máme připravené materiály pro každý stát, abychom takto zhrnuli eh, hlavní témata. Jedná se o 32 dialogů, které byly takto provedeny. Eh, protože se nejedná eh, jen o členské státy, ale také o přidružené země v našich programech. Co se týče cílů našeho obecného hodnocení, za prvý celý ten postup Pracovali jsme na základě pragmatickém. Eh, dialog probíhal eh, paralelně eh, s přijímáním právního základu. Snažili jsme se tedy co možná nejvíce přiblížit tomu, co bude, tedy tou, tím dohodnutým právním základem. A měli jsme dohodu s jednotlivými členskými státy, že se budeme snažit začlenit i Eh, to, co tedy bude součástí těch jednotlivých národních programů. Takže to je ten prvek pragmatismu, který jsme zhodnotili v našich vyjednávání, v našich dialozích. Za druhé eh, je zapotřebí brát v úvahu ty jednotlivé národní programy, co už bylo zdůrazňováno Evropským parlamentem mnohokrát, to je to minimální procento, a, a nebo tedy vysvětlit, eh, proč chtějí něco jiného. My jsme eh, diskutovali o tom, kam jsme mezi tím dospěli s každým jednotlivým státem. A to na základě eh, jakési analýzy té, té základní výchozí linie, kterou vytvořila eh, komise a to byl takový základní dokument, nad kterým jsme diskutovali s jednotlivými členskými státy, aby nám vysvětlili, jakým způsobem oni vidí e, situaci. A to proto, abychom měli společný e, výchozí bod. Za druhé, jsme chtěli tedy organizovat dialog, pro, dialog proto, abychom zjistili, kam chtějí dospět jednotlivé členské státy, nebo jaké jsou jejich cíle, čeho chtějí dosáhnout členské státy. A třetím bodem je to, že jsme chtěli nastavit takový proces, který spíše než procedurou se bude e, řídit tím, abychom dosáhli cílů s těmi kapacitami, které můžeme mít. Toto bylo velice důležité, abychom si tedy eh, byli schopni zjistit cíle dialogu. Cíle dialogu byly v podstatě eh, dosáhnout tohoto společného porozumění eh, mezi námi, aby tedy co možná nejvíce jsme měli podobný pohled na situaci. Aby zde byla dohoda, samozřejmě, že jsme se nemuseli shodnout na každém detailu mezi komisí a státy, a, ale abychom měli společné vidění situace. A potom e, ten druhý prvek byl, abychom byli vedeni politikou. E, chtěli jsme tedy slyšet od členských států, co si přejí dělat. A budu o tom hovořit zejména s, mm, s odkazem na Fond pro azyl, azyl a migraci. Chtěli jsme e, také, aby mm, členské státy toto přijali za vlastní. To není věc eh, postupu nebo procedury. Je zapotřebí, aby věděli, co chtějí dělat. To je velice citlivá věc, týká se to našich občanů. To vám nemusím připomínat, ale abychom zjednodušili eh, to, co budeme dělat, tak je zapotřebí, aby každý tedy tento úkol přijal za svý. Eh, jaký je tedy v kostce Eh, výstup. Tento dialog byl velice pozitivní eh, zkušeností. Naším cílem eh, bylo zjednodušení celého toho systému či architektury a šlo nám o to, aby to byly především členské státy, které o to budou usilovat, protože každý je připraven se mm, podrobit nějakému postupu. Nám šlo o to, abychom zjednodušili celý ten diskurs, abychom řekli, co chceme, čeho chceme dosáhnout. To bylo velice užitečné. A také to pomohlo, eh, abychom vlastně mm, umožnili členským státům se vymanit z byrokracie. Eh, ano, na počátku zde byla i určitá nedůvěra, to je zapotřebí říct. Ne všechny členské státy byly okamžitě eh, nadšené, protože bychom vedli politický dialog, protože říkali konec konců, to je naše věc. A protože Mm, my se pak nakonec musíme rozhodnout o tom národním programu, tak je samozřejmě, že musíme nějak spolupracovat, abychom ty eh, případná nedorozumění přemostili. A byla to určitá nedorozumění, která se akumulovala v průběhu času a bylo zapotřebí je vyjasnit. A tohoto cíle jsme plně dosáhli, to musím říci. I ty země, které zpočátku trochu váhaly, tak potom hovořily velice jasně a e, usilují o dosažení e, těch cílů. Další hodnocení spočívá v tom, že jsme dosáhli určité dohody ohledně e, ukazatelů, tedy o principu stanovení indikátorů nebo ukazatelů výsledku. A to proto, abychom vedli ustavičný politický dialog o tom, čeho jsme dosáhli, co se nám nepodařilo a tak dál. Takže to je ten hlavní výstup celého tohoto postupu. A proto si myslím, že to celé tedy bylo mm, pozitivním e, procesem. E, a postoj, který byl zaujat, k tomu napomohl. E, pokud se mám zabývat těmi dvěma konkrétními fondy, mohu to schrnout, vy jste to konec konců viděli v, v materiálech, já to nemusím moc rozebírat. Co se týče Fondu pro azyl a imigraci, především tedy co se týče azylu, tam byl obrázek dosti jasný. Máme tu dvě skupiny států. Jedna skupina je těch členských států, které mají potíže, e, protože jsou vystaveny poměrně silným tlakům a pak to jsou členské státy, které e, kvůli geografickému e, umístění mohou čelit velkému počtu eh, imigrantů, nejen těch, kdo žádají o azyl. To je skupina eh, států, eh, která vytvořila dobře fungující systém, zabývající se s tímto tlakem, aby se vypořádali s narostajícím počtem a aby mohli čelit tedy situaci s legálními či nelegálními migranty bylo zapotřebí, abychom vytvořili eh, také eh, krizové plány, abychom eh, aplikovali článek 33 Dublinské dohody. A to všechno se týká například kapacity přijímat imigranty, pak se jedná o asistenci, o rozlišování mezi žadateli o azyl a nebo nelegálními migranty a podobně. v tom bude spočívat eh, velká část, eh, nebo na toto bude věnována velká část vynaložených prostředků. Za druhé se jedná o integraci. A tady jsme vedli v podstatě zajímavou diskuzi o specifických potřebách integrace žadatelů o azyl, než, eh, protože to je jiná skupina, než jsou legální migranti například. A máme tu několik velice úspěšných příkladů z některých členských států, které nemusí být pokaždé známé. Rozdíl eh, byl jasně patrný mezi určitou skupinou eh, členských států, které víceméně jsou zvyklé se zabývat tímto přítokem imigrantů, ať už jsou žadatelé o azyl či ilegální, a těmi členskými státy, které, které jsou v tom nové. A Tady bylo zapotřebí, abychom e, dosáhli výměny e, zkušeností, ať už pozitivnějších či méně pozitivních. A byly tu dva specifické prvky, kterým jsme se věnovali. Za prvé, jak zaručit přístup na pracovní trh zejména pro žadatele o azyl, protože to je jedna z těch nejobtížnějších záležitostí, a jak připravit eh, přístup eh, na pracovní trh pro legální migranty. To, byl, to bylo jedno specifické téma. A ten druhý prvek se týkal synergií se strukturálními fondy. Je tu určitá komplementarita mezi využíváním sociálního fondu a tohoto fondu, protože naše fondy jsou poměrně malé, drobné oproti těm velkým částkám, Eh, ze strukturálních fondů. Takže je zásadní, abychom přímo na místě se eh, na toto zaměřili velice konkrétně. A také to potvrzuje politicky naši intuici, že například pro integraci eh, musíme jednat přímo na místě, pokud je to možné a jak jen to je možné, aby se více projevily ty synergie. Třetí aspekt fondu se vztahuje k návratu. Aby byla tato politika návratu efektivní, to je také důležitý prvek důvěryhodnosti působení Evropské unie, musíme eh, také eh, se snažit vést pokud možno k dobrovolnému návratu. A samozřejmě, že členské státy toto mohou dělat, ale zapotřebí, aby spolupracovali s, mm, s mezinárodními organizacemi a, a také s Frontexem a je zapotřebí k tomu vytvořit strategii, strategii pro návraty. Podíváte-li se na, na počty osob, které jsou identifikovány jako ty, které by se mohly vrátit a ty, kteří se vracejí, je tu eh, veliký eh, rozpor. A proto je zapotřebí eh, přemostit tedy tuto velikou mezeru nebo ten veliký rozdíl. A druhá, mm, druhá otázka se týká návratu a zpětného přesídlení. To je eh, důležitý prvek eh, jak pro parlament, tak pro komisi. U zpětného eh, přesídlení je zapotřebí kombinovat i pobítky a můžeme očekávat, že zde budou závazky na určitý počet let a musím s určitým politováním říci, že apetit eh, zemí, který se ta relokace, to zpětné přesídlení týká, eh, byl velice nízký. To jsou tedy klíčové prvky, které se týkají Fondu pro eh, azyl a imigraci. Pokud se budu zabývat formem, pardon, fondem pro vnitřní bezpečnost, tak je zapotřebí se podívat zejména na hranice. Jsou tu především tři cíle, které to všechno, to všechno zastřešují. Za prvé, na hranicích potřebujeme moderní technologii. To prohlásili všechny členské státy a to můžeme nepochybně podpořit. A společně ale musíme zajistit, že to, co bude vykonáno na národní úrovni, bude kompatibilní eh, s výsledkem legislativního procesu abychom předešli tomu, že členské státy budou investovat do technologií, které navzájem nebudou kompatibilní a nebudou moc být propojeny. To je tedy eh, jeden, eh, jeden velký prvek, do kterého chtějí eh, investovat členské státy. A potom je to o fungování a zpráva hranic. Jirosu bude hrát eh, velkou úlohu a také pro záchranu životu, To je jeden z, z hlavních prvků této spolupráce při ochraně hranic. Všechny členské státy tedy chtějí investovat do kapacity, do technologie, je to způsob, jak, jak komunikovat a vytvářet eh, mm, důvěru mezi jednotlivými orgány. A třetí prvek se týká eh, mm, společné konzulární spolupráce, formální spolupráce, neboli jak eh, spolupracovat při vydávání šengenských víz musíme počítat s evropskou šengenskou realitou, aby to bylo. um, ehm, aby to byl jednotný postup, aby to nebyla nějaká fragmentovaná realita. A já očekávám, že že v této oblasti se rozvinou určité aktivity, abychom zjednodušili náš život a také eh, to, jak jsme chápáni třetími zeměmi. Pro vnitřní bezpečnost, tedy fond vnitřní bezpečnosti a policii, policejní spolupráci. Nejdůležitějším eh, aspektem bylo, že to je poprvé vůbec, co členské státy jsou žádány, aby e, sdělili svou víceletou strategii v oblasti bezpečnosti. Do posud v této oblasti, jak velice dobře víte, se jednalo jen o individuální projekty. A nyní ten nedostatek zkušenosti a přirozená tendence členských států být poměrně neochotní e, svěřovat se o svých plánech pro vnitřní bezpečnost, byly klíčovým problémem na začátku. a bylo e, zapotřebí vykonat určité úsilí a ještě bude zapotřebí úsilí v budoucnosti e, v tomto bodě. Členské státy ale musí připravit více leté bezpečnostní plány. Myslím, že jsme identifikovali také způsob, jak tu, toto vyřešit. Je zapotřebí identifikovat priority a způsob, jak e, posilovat komplementárnost. Zdá se to být možné prostřednictvím Implementace té strategie vnitřní bezpečnosti a politického cyklu eh, založené na eh, analýze Europolu. A kolem toho, eh, ta, ta hlavní témata, která byla nastíněna v dialogu, se zabývala v podstatě školením um, orgánů um, vymáhajících právo to je mm, všechno schodné pro všechny členské státy, všechny do toho chtějí investovat, aby zde byla jakási standardní kapacita a schopnost se domluvit mezi jednotlivými orgány, které vymáhají právo v členských státech. Toto vzdělávání a školení by mělo být do určité míry flexibilní. Tak a to druhé téma spočívá v posílení eh, přeshraniční spolupráci v boji proti organizovanému přeshraničnímu zločinu. Eh, tam byla veliká konvergence eh, například v boji proti drogám, protože tu jsou zejména nové drogy, drogy, které se vyrábějí v Evropské unii, syntetické drogy. A je zapotřebí posílit spolupráci tak, abychom mohli čelit jejich eh, obchodování. A kromě této konvergence je tu také konvergence ohledně kybernetické zločinnosti. To není úplně nová věc, ale je to rozměr, který se stále eh, více projevuje eh, společně s terorismem a eh, dalšími druhy kriminality, takže to je opravdu také téma, u kterého očekávám, že lidské státy ho napíšu do svého, do svého programu. A pak je to obchodování s lidmi. To všichni zdůrazňovali jako prioritu a opravdu všude, protože eh, tímto způsobem eh, pašování lidí souvisí s pašováním droga, drog, eh, také pašování zbraní. Takže to všechno bylo velice jasně patrné. Ale teď to všechno musíme nějak dát dohromady, strukturovat s jednotlivými členskými státy, protože pak nás čeká další krok. Formální předložení národního programu. Doposud jsme neobdrželi žádný, to musím říci protože to nařízení ještě není v platnosti, protože oni potřebují určitý čas na to, aby to eh, všechno zpracovali. Eh, také se musí zabývat tím souhledem na vnitřní bezpečnost. Eh, administrativa někdy je fragmentována, také rozdrobena. Eh, takže je zapotřebí, aby tam dospěl k dalšímu kroku a my také eh, na to vykonáváme určitý tlak. A eh, le, hm, měli bychom mít, nebo by aspoň měly začít přicházet tyto zprávy členských států v červenci abychom se mohli podívat na skutečné programy. To neznamená, že bychom obdrželi vůbec eh, žádné návrhy, ale ten formální národní plán jsme ještě neobdrželi. My si zatím vyměňujeme názory na jednotlivé základní prvky národních plánů. Takže my předpokládáme, že pokud budeme postupovat takto dál, tak můžeme začít přijímat eh, tyto programy eh, ve čtvrtém čtvrtletí tohoto roku abychom v první polovině 2015 už mohli dosahovat eh, reálných cílů. Je to obrovský objem práce, ale myslím, že je užitečná. A eh, na začátku, když eh, když jsme zahájili tato vyjednání, tak, tak se museli říci, že je zapotřebí, abychom spolupracovali a stanovili si politické cíle a podobně. A je velice užitečné tento dialog dále udržovat a je důležité také vést dialog s Evropským parlamentem a společně přemýšlet, jak monitorovat eh, výsledky. A tímto bych mohl skončit a pak možná budou odpovědět vaše dotazy, pokud si budete přát. No a teď eh, máme určitý prostor pro diskuse, tak jak nám to pan eh, Manser si vysvětlil a odprezentoval. A teď vidím, že by se chtěli vyslovit někteří poslanci. Eh, paní Guillaume. Děkuji, pane předsedo, i děkuji za prezentaci. Já bych chtěla poděkovat tedy za první prezentaci po té práci, eh, kterou jsme provedli za poslední měsíce a vy jste velice dobře schrnul problémy, které i my tedy sdílíme, to znamená, je třeba vést dialog o těchto programech, ale k tomu se vracet nebudu. Já mám pár otázek, které bych vám chtěla eh, položit, které se týkají tedy jednak obecných věcí a potom konkrétně fondu. Takže eh, zdá se, že jste nedostali žádný eh, projekt v rámci národního programu, takže to jsem se vás chtěla zeptat což asi mi hned potvrdíte z hlavy, ale vy jste nedostali žádný, takže bych chtěla zdůraznit, že my jsme v diskuzích hodně hovořili o minimálních procentech a skutečně během toho dialogu a ještě předtím, než bude uzavřen, tak je třeba se ujistit, že Eh, pokud skutečně budou členské státy respektovat ty procentuální limity, tož, což nás zneklidňuje hodně, a pokud nikoliv, tak je třeba získat důvody, proč nerespektují eh, tyto minimální procentuální limity. A dokonce možná i komise by měla tedy vydat eh, příznivé stanovisko a když nedojde k tomu dodržení těchto limitů, tak na jakém základě? Proč? komise eh, o tom dlouze hovořila, tak to nebudu protahovat. A druhá věc, na kterou je třeba si dát pozor, protože tím jsme se hodně zabývali, je otázka konzultací s různými organizacemi, nevládními, mezinárodními organizacemi. Víte, že jsme hodně na tom lpěli a ptám se, zda již v této fázi máte nějaký feedback, nějaké informace o tom dialogu, jak e, byl vnímán tedy, jak členskými státy, tak i těmi organizacemi, pokud jste s nimi v kontaktu byli. A nakonec taková obecná připomínka. Mm, také já zde moc toho nevidím ohledně těch aktivit, které by se měly financovat mimo EU. Já se ptám, zdali vůbec eh, tato otázka nebyla řešena, ale je přece důležitá, takže můžete nám dát pár informací k této části. A dále eh, ten fond azyl imigrace. Vy jste hovořil o dvou, tři či třech skupinách členských států, které mají azylový systém, který byl eh, jaksi vypracován do určité fáze. A já bych ráda, abyste nám řekl, kdo jsou tedy eh, v těchto, eh, kdo spadá do této skupiny členských států, které mají tedy rů, různé systémy, azylové systémy na různém stupni vývoje. A ta druhá skupina, o které jste mluvil, to je skupina států, která má e, systém asilový, který zatím se vyvíjí, ale vyvíjí ho, i když nejsou vystaveny těm migračním tlakům. A ta druhá věta mě trochu zneklidňuje. To bych chtěla mm, e, because, protože jsou méně atraktivní pro imigranty vzhledem k, nedos, k nedostatku komunit eh, eh, na svém území složených z těchto migrantů a vzhledem k tomu, že tam jsou nízké sociální dávky. No to by mě zajímalo. Tady to mě trochu zneklidňuje, takovéto eh, informace, tento vztah mezi eh, žadateli o azyl, eh, kteří v podstatě by si údajně podle toho měli vybírat, podle toho, kde eh, se vyplácí jaké sociální dávky. No já si myslím, že takto bychom neměli hovořit ve zprávě. Taková terminologie se mi nelíbí. To bych chtěla od vás vysvětlit. A poslední bod. Týká se to opět toho fondu azyl, migrace, návraty mě velice zaujal způsob, jak e, komise se snaží přesvědčovat k dobrovolným návratům. No, e, takže e, takže, to, takže zde by mě zajímalo tedy, jak to bylo efektivní. To by mě zajímalo, co funguje a co ne eh, v těchto přesvědčovacích technikách. A poslední bod. Teď mm, trochu obecného. K finančním aspektům. V diskuzích my, tedy jako parlament, my jsme upozornili na platební lhůty a na to, že je obtížné eh, dostat se k financování. Především je to problém pro nevládní organizace, tak to aspoň bylo v předchozím období. A já se ptám, zdali již mm, mm, jste vyhodnotili, jak proběhlo to minulé finanční období v tomto a také jste uvedl, že eh, finance budou k dispozici, ale já již eh, mám eh, určité eh, informace a obavy, které byly vyjádřeny, alespoň ve Francii, mm, kdy v podstatě ty organizace za poslední čtvrtletí, nebo i v prvním čtvrtletí 2014 nedostaly žádné příspěvky, žádné prostředky vlastně z těch položek, které, ke kterým jsou oprávněny na rok 2014 a v podstatě nic se jim nenavrhuje. Takže lhůty jak to bylo v předchozím období, a potom eh, nejistota eh, ve stávajícím období, protože zde ty organizace nedostaly ještě žádné prostředky, které jsou nezbytné pro to, aby mohly eh, provádět činnost. Takže to bych velice ráda věděla, protože pro řadu organizací by to znamenalo konec. Děkuji, pan Bronx. Děkuji. Um... Děkuji kolik peněz se dává eh, na prověření platnosti asilových eh, žádostí, eh, nebo jestli skutečně lidé jsou tak ohroženi doma, jak tvrdí. Stačí, aby se řeklo, moje země je nebezpečná země, anebo je to nutné, aby prokázali, že konkrétně jim hrozí riziko kvůli náboženství, jazyku, etniku nebo podobně. Vy hovoříte o penězích na navrácení migrantů, těch nelegálních nebo neregulérních migrantů. Kolik prostředků je určeno na tento účel? Před předpokládám, že existují nějaké prostředky přímo na to vyhrazené a kolik se skutečně utratí. A když se ohlížejme za těmito eh, penězi, tak co to všechno vlastně znamená? Dostávají eh, nějakou dopravu, eh, letenky nebo na loď, nebo prostě jenom jsou požádáni, aby odešli a nic už se dál nekontroluje. Paní Zipl. Děkuji vám. Já bych chtěla zmínit eh, úplně jiný eh, bod. Tady se hovořilo o smart borders. A já musím říct, že už jsem nejenom eh, tím rozrušená, už jsem přímo naštvaná. Tento systém smart border, to je něco, čemu, k čemu se parlament staví velmi kriticky, více než kriticky a opravdu pochybujeme, že eh, má tento projekt smysl. Přesto komise o tom neustále pořád mluví, eh, snaží se proto dělat reklamu mezi členskými zeměmi a vypadá to, že je komisi úplně jedno, co k tomu říkáme my. Eh, snaží se prostě nastavit přes předhotovou věc spolu s členskými zeměmi a myslím, že to není v pořádku. děkuji, pane předsedo, velice stručně. Jenom po té, co řekla Birgit, tak já bych řekla, že eh, pokud jde o to pole působnosti, které nás zde zajímá, tak já jsem velice ráda, že komise nás přišla informovat o tom, jak členské státy realizují tyto fondy a poprvé vlastně máme písemný dokument, který jsme dostali dopředu, mohli jsme s ním pracovat a proto moje otázka bude jednoduchá a možná příliš jednoduchá, zjednodušená, tedy nicméně politicky důležitá. A to znamená eh, větší viditelnost eh, fondů, které se eh, přidělují podle cílů. A lze si tedy představit, že budeme mít procentuální limity, které budou vyčleněny na ty priority v různých členských státech. Vysvětlím. A mm, dejme tomu třeba abychom věděli, jaké je to procento mezi fondy na integraci, na návraty, na azyl, tedy proto, aby dotčené členské státy případně nevěnovaly celou tu obálku na jednou prioritu, aby byly vyvážené. Já dnes jsem ráda, že jsme vyslechli tuto prezentaci, ale zároveň lituji, eh, eh, že hm, zde nebylo splněno to, co jsme chtěli, aby komise přišla e, výboru tedy podat e, informaci o svém hodnocení a my e, tedy v podstatě jsme tedy čekali a čekali a nic, i když jsme na tom pořád trvali. Mm, všichni určitě souhlasíme, že by bylo velice důležité, možná Eh, až tady bude i více eh, účastníků, abychom ještě pokračovali eh, v těchto setkáních a abychom hovořili především o tom, jaké mm, tedy ty mm, poměry ty členské státy mohou vyčlenovat na jednotlivé cíle těchto fondů. Děkuji. Vidím, že nikdo další se nehlásí do debaty, žádné další příspěvky, takže Dáme slovo ještě jednou panu Maservisimu. Děkuji vám. tak eh, tady zasněly určité otázky, eh, které lze spojit. A ah, i la dernière question concernant les pourcentages. No, takže pokud jde o ty procenta, takže k tomu, se řekla paní Guillaume, a teď, co jsme slyšeli, samozřejmě, my jsme eh, my jsme tam eh, stanovili ta procenta i ten princip, že když se nerespektují, je třeba vysvětlit proč, ale zatím jsme eh, nedostali žádný návrh eh, od členských států, pokud jde o, ta, o ty procentní limity. Takže na konci každého dialogu jsme nebyli schopni tedy udělat si žádnou tabulku, říci ano, tady 20% na azyl a tak dále a tak dále. To nebylo možné, protože uh, to byl dialog, který jsme zahájili proto, abychom nejprve se pochopili. Takže v této fázi nemohu říci, jak je to s těmi procentuálními limity, protože členské státy zatím se pevně k ničemu nezavázaly. A bylo by tady důležité, aby výbor Libe a vůbec parlament obecně, aby eh, nadále mm, s námi tedy vedli dialog v tomto, poněvadž tak, jak se budeme více blížit k národním programům, tak uvidíme, protože tady v nařízení je zakotvena povinnost. Povinnost, aby členské státy respektovaly ty procentní limity a pokud ne, tak musí vysvětlit, proč je nerespektují. Takže určitě právě v této fázi pak budeme moci být přesnější, ale teď říkám, ano, pokaždé jsme se snažili, ptali jsme se, žádali jsme, aby nám dali orientační čísla, ale málo kdy, respektive nikdy, eh, vlastně členské státy nám nebyly schopny toto předat abychom řekli ano nebo ne, nebo jak to je. Měli jsme takové extrémní případy. Zde bych také mohl konkrétně něco zmínit v dialogu s některými státy, například s Nizozemskem. V tomto dialogu nám příslušné orgány řekly, my nechceme čerpat žádného evropského fondu na operace typu integrace, na integraci. My jsme o tom diskutovali a Mm, takže e, samozřejmě to ale neznamená, že oni, že nebudeme moci kontrolovat, co dělají, vzhledem k tomu, že nechtějí čerpat z tohoto fondu na tuto oblast. Jak víte, zde mm, my nejsme kompetentní, proto abychom mohli harmonizovat tuto činnost, to ne, ale chtěli jsme, aby to bylo všechno systematické. Tak uvidíme, co nakonec bude obsaženo v těch programech. Ale v této fázi více říci nemohu. Druhý bod o tom jste se také zmínil, jaký typ konzultací s občanskou společností, tedy nejenom s vládami, ale s nevládními organizacemi a dalšími. Pokud to bude možné, pokaždé, když jsme vedli politický dialog, tak také jsme se snažili před, při nebo po vést diskuzi s občanskou společností dané země a vedli jsme dost dlouhé eh, diskuze i tady v Bruselu, kde jsme se setkávali s různými platformami, eh, kde je zastoupena občanská společnost. Uvidíme, jaký bude výsledek. A eh, teď, pokud jde o dostupnost fondů, tady je jasné, že máme problém. Je pravda, že velice často malé organizace závisí na tom, že kontinuálně budou čerpat z fondů a fakt je takový, že ten proces, který vedl nakonec, že jsme rozhodli o víceletém eh, finančním rámci, tak ten proces eh, vedl k tomu, že tam teď je takový propad. Ano, finanční technika znamená, že můžeme tedy se zavázat k určitým částkám až do roku 2016, takže technicky by to mělo být všechno eh, bez problému, ale Eh, členské státy by mohly třeba případně přede vyplatit ty finanční prostředky, ale nemůžeme je k tomu nutit. Ale pokud jde o fondy, které eh, máme přímo v kompetenci my, a které spravujeme my. Eh, máme pracovní program na léta 2014-2015 pro několika leté programy a tak i tam máme vyčleněné prostředky na občanskou společnost, která také bude moci se ucházet ve výběrových řízeních a ucházet se o spolufinancování. A vlastně tak i budeme moci tedy využít to maximum spolufinancování až těch 75 Je to delikátní. Snažíme se skombinovat různé existující nástroje. Teď pokud je otázku identifikace těch skupin států, Eh, o kterých jsem se zmínil, a eh, ten jazyk, který používáme. Možná někdy je politicky nekorektní, ale lepší je být nekorektní, lepší je eh, reflektovat realitu každodenního života lidí, kteří žádají o azyl a samozřejmě oni si vybírají tam, kde je to pro ně výhodnější máte e, prostě určité země, určité instituce, určité makroreality a ty se liší. Takže samozřejmě v jedné zemi mají lepší přístup k sociálním dávkám než v jiných. Máme zde Německo, třeba Švédsko, cituji zde dva konkrétní státy, které mají velice vysoký počet ochazečů o azyl proto. A potom, e, e, potom tedy oni tam požádají a potom třeba jedou do jiné země. A dokonce i e, jsou to tedy osoby, které by neměly na to mít právo třeba ze západního Balkánu. Ale taková je realita. Realita je taková a je třeba tedy Eh, i reflektovat. A já osobně vždycky jsem odmítal tady hrát tu hru a eh, říci, měli byste snížit sociální dávky, no to ne, eh, protože navíc my k tomu nejsme kompetentní a bylo by to nedůstojné. Já bych radši, aby ty ostatní státy spíše jak si Eh, přistupovali k uchazečům o, o azyl eh, způsobem, který bych nazval ambicioznější. Je to taková vlastně investice do společnosti, ale to je taková, takové téma mimo. My tedy jsme eh, tam použili jazyk, který je hm, nejvíce blízko realitě. A hm, zde se snažíme tedy diferencovat, ale ne stigmatizovat nebo vynášet nějaké soudy. To ne. Státy, které spadají do skupiny, která je pod tlakem. No to jsou všechny ty frontlineové, ty frontové státy v první linii, tedy kolem Středozemního moře, Itálie, eh, Kypr, Bulharsko nyní dokonce, jak vidíte, Řecko historicky samozřejmě. A tady my jsme vždycky intervenovali a budeme intervenovat a tam ta situace kvůli tomu se i zlepšuje. Jsou to země i třeba jako Lucembursko, které vykazují velký nárůst uchazečů o azyl s tím, že je zde eh, malá šance, že tedy jim ten azyl bude udělen, protože jsou většinou ze západního Balkánu. Podobná situace je třeba ve Francii a tam i teď vláda provádí reformu právě proto, aby byla lépe eh, vybavena. Potom máte Eh, země, které i přes ten tlak který tam vzniká, tak byly schopny ten tlak zvládat, jako třeba Rakousko, Nizozemsko. To jsou země, kde ten systém funguje. Německo, to je země, kde systém funguje. Švédsko je země, kde také ten systém funguje. Ale to není důvod pro to, abychom byli nečinní. Naopak, to je důvod pro to, abychom, eh, tedy ve světle zkušenosti, kterou máme, tak abychom se připravili na aplikaci článku 33 nikdo nepopírá nutnost tedy eh, mít eh, ty záložní plány, contingency plan. Všichni o tom hovoří, všichni dospěli k závěru, že ten fakt, že někdo, kdo spadá do té skupiny 28 států, že není připraven, tak to ne. Eh, to To jsou tedy ty klíčové rysy těchto dvou skupin států, ale v obou těch skupinách potom jde otázku nastavení té správné dávky, toho správné rovnováhy a uvidíme, co dostaneme, až dostaneme návrhy programu od státu. A e, návraty. Já jsem neměl eh, žádnou nějakou zázračnou metodu na to. Ne, s velkým odhodláním, ano, eh, my jsme, a i vy jako parlament, my jsme vysílali jasné signály, tak my jsme chtěli eh, jak si využít maximálně dobrovolné návraty. Nucené návraty jsou také legitimní, to je pravda, ale Eh, ale samozřejmě nemůžeme tedy nikoho podporovat tehdy, když přistoupí k nuceným návratům, protože ty nucené návraty, ty musí respektovat procesní práva, základní eh, svobody a tak dále. Ale eh, zkušenosti, které jsme nabili s dobrovolnými návraty, které my můžeme podporovat, pokud členské státy si přejí, tak ano, tak my je k tomu motivujeme. S tím, že máme k tomu opatření, doprovodná opatření, Eh, ať je to určitá částka, ať jsou to investice eh, v zemích původu, kam se budou vracet eh, ti migranti a v podstatě to jsou takzvané externí zahraniční výdaje. A to je metoda, která by měla se více používat, protože je efektivnější a je trvanlivější potom a my třeba máme partnerství s IOM a snažíme se tedy systematicky tuto metodu používat. A nyní ty externí fondy. No, tady samozřejmě existují členské státy, které od samého počátku říkali, že chtějí část těch národních fondů používat pro externí aktivity. Španělsko, Itálie, Francie, Německo a další. Ale především tyto země výraznou měrou. No samozřejmě to je možné, protože právní základ to umožňuje, ale co jsme řekli, chceme se vyhnout situaci, že tato možnost by zvýšila roztříštěnost aktivit EU vůči třetím zemím. Takže my jsme je motivovali k tomu, aby především pracovali v rámci partnerství pro mobilitu, třeba se zeměmi jako Maroko, Tunisko, tedy Severní Afrika, nebo i Libie, no dobře, ale Libie to je jiná situace se kterými již máme společnou platformu, tak aby tam, abychom využili tuto platformu proto, aby každý členský stát deklaroval, co hodlá učinit, ale aby to udělal vždycky v zájmu všech. To znamená, je třeba se koordinovat. A potom je třeba se koordinovat i s těmi fondy které třeba se spravují centrálně. Zde tedy komise některé spravuje centrálně a zde tedy my máme v tom i nástroje pro zahraniční aktivity. A dále jsou to fondy, které ještě budou používány kolegy z EFKO, tedy s našimi kolegy ze zahraničních služeb. A je třeba, aby ty naše fondy, které jsou víceméně stejně omezené, tak, aby byly i použity eh, pro externí aktivity, které se týkají mobility. My máme zkušenosti se Středomořím, s některými státy. Ta část migrace, mobilita, tak ta eh, v těchto státech může představovat větší procento v těch národních regionálních pra, eh, programech i tedy v komisi v našem oddělení EFKO, tedy u těch kolegů, kteří mají na starosti zahraniční aktivity. Tak to uvidíme podle jednotlivých programů. A teď otázka. E, tak a e, Teď je, tady byla otázka, jak e, řídit to navrácení a dodržovat princip bezpečné země původu. Takže jestliže o tom máme debatu a na druhé straně hovoříte o politickém dialogu, to jsou dvě různé věci. Ale já Eh, vás mohu ujistit, že my, my jsme ochotni vám eh, poslat záznamy o tom, eh, kolik jsme utratili a tak dále. Jak to bude do budoucna, to nevím, protože to jsou tím způsobem národní programy, takže se to těžko předpovídá, ale já ta čísla o využívání těch fondů můžu poslat alespoň tedy historická čísla, eh, co jsme dosud udělali a kolik to stálo. Jinak eh, myslím, že nejlepší eh, příklad je, to jsou integrační programy. Třeba máme takový program s Pakistánem a tam skutečně financujeme financujeme eh, integraci. No a pokud se týče těch eh, chytrých hranic smart border, tak eh, jistě, to se už nějakou dobu děje, ale nemůžete tedy očekávat od komise, že okamžitě všechno pozastaví. Samozřejmě, že jestliže parlament se jednoho dne rozhodne, že tento projekt nemá pokračovat dobře, tak se zastaví. Ale je třeba postupovat tak, jak se má. Nyní my se soustředíme na to, jak by členské země mohly investovat tak, aby výsledek nebyl eh, v rozporu eh, s smart board. Ale problémem je nejenom ne ten smart board, ale to, eh, co momentálně provádějí členské země. Když se totiž vrátíme na deset let zpátky, tak tenkrát jsme o tom začali uvažovat, o těch eh, moderních technologiích na hranicích. A to de facto bylo mm, takovým privilegem pro některé významné, některá významná letiště. A dneska už to může mít každé mezinárodní letiště a také eh, některé eh, pozemní hraniční přechody. No a to samozřejmě Tady máme potom další věc, eh, a to jsou individuální aktivity vyčenských zemí, které s tím nejsou zcela slučitelné. No, čili já se na to dívám tak, eh, čím je toto pokročilejší, čím víc jsme toho už udělali a čím víc se orientujeme na evropské cíle, a e, co se děje v členských zemích, kofinancování a tak dále. Dobře, no, ale my tady máme jasnou, jasný právní základ. A jestliže na konci se prostě rozhodnete, že e, ten projekt zastavíme, no tak dobře, no. E, my jsme každopádně předložili návrh, což je od nás konsistentní, řekl bych. Ale můžeme se o tom bavit a uvidíme, co členské země budou chtít zachovat ve svých národních programech. To je eh, konec konců začátek, to není konec, že? A potom, až tedy ten problém eh, budeme mít jasný, tak, tak uvidíme, no. Potom vám můžeme říci více. Děkuji vám za důkladné vysvětlení. Myslím, že to pokrylo mnohem více než eh, otázky. Ptám se, jestli ještě eh, někdo by měl chuť zeptat se něco navíc. Zase, že ne. Eh, komise je ochotná nám dát k dispozici další ještě informace, což je v pořádku. Paní Sipel, já velice pečlivě jsem si povšimla, že komise si přisvojuje právo realizovat návrhy, ačkoliv o nich dosud nebylo rozhodnuto. Děkuji vám. Ne, ne, já myslím, že eh, každý má svoji roli institucionální, politickou, takže já plně respektuji eh, vaši kritiku a možná, že ta kritika se nakonec prosadí, ale je třeba respektovat to, že máme právní základ, na základě kterého žádáme eh, členské země o to, aby byl tedy rozpočet pro to, abychom mohli aplikovat eh, tedy tu technologii na hranicích. Tak, eh, já myslím, že jsme si zde vyslechli velice důkladné vysvětlení a já myslím, že eh, hm, pokud tedy eh, je zde eh, ze strany výboru, ze strany komise ochota podělit se s námi o čísla, která se týkají financí, tak to je výborné. Takže je to, je to předmět politického dialogu a bylo dosti namáhavé snažit se odblokovat eh, tato témata. My vám nyní tedy děkujeme. A já eh, si myslím, že tím jsme to téma eh, vyčerpali. Takže já se opravdu myslím, že to můžeme opustit a přejít k dalšímu bodu na programu a loučím se s našimi hosty. Tak pokud souhlasíte, tak zdá se, že to stíháme úplně přesně a jsme u bodu číslo 7. A ten se týká eh, delegace výboru Libe do Švédska a budeme se zabývat švédským soudním systémem eh, který se zabývá eh, asilovými postupy. Paní kolegyně Griesbeck. Merci, Máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Já budu velice stručná. Chtěla bych vám sdělit informace o misi, která se odehrála skoro před rokem. Využili jsme bohaté kontakty a informace. A jedná se o setkání, která už byla sepsána, ale dnes budeme o tom hlasovat, takže to bude stručné. Opravdu to chci vám sdělit rychle. Co se týče eh, té formy, jednalo se velice dobře zorganizovanou služební cestu. Děkuji všem, kteří to zadministrovali a také tlumočníkům. A Aktivně se účastnili této mise kolegové. Bylo to velice užitečné a ve velice příjemném prostředí se to odehrálo s přátelskou atmosférou, zabývali jsme se problematikou, která nás zajímala. Konkrétně se jednalo o švédský soudní systém a švédské asilové postupy. A konkrétně jsme se zaměřili na nezletilé osoby bez doprovodu. Měli jsme příležitost se setkat s mnoha politickými osobnostmi, místními orgány, také s členy obecních rad, také s ministry imigrace a asilové politiky, pan Tobias Malmström, ministriní spravedlnosti, sekretářkou státní pro, pro spravedlnost a jejich týmy, poradci a podobně a tak dále. To všechno najdete v onom dokumentu, který jsme vám připravili. Eh, bylo to opravdu vynikající způsobem zorganizované a abych to řekla rychle, eh, diskutovali jsme o švédském asilovém postupu. Eh, konkrétně tedy jsme hovořili o Eh, nezletilých osobách, eh, které nemají žádný doprovod a eh, takto se dostali do Švédska, jakým způsobem je jim poskytována asistence a doprovod. Hovořili jsme o švédském soudním systému a o soudní spolupráci. Tu zprávu tedy máte, naše sdělení taky máte. Možná bych jen mohla dodat tu a tam nějaký dojem z těchto setkání ohledně švédského asilového eh, postupu. Eh, bohužel eh, přijetí syrských uprchlíků to je stále ještě velice horká záležitost, nicméně ve Švédsku už je silná syrská diaspora a přijímání těchto imigrantů šlo hladce. A bylo to zapotřebí loni tedy urgentně vyřešit. E, ve Švédsku to bylo velice dobře e, zorganizováno, všechno to šlo velice hladce pro tyto e, nešťastné uprchlíky. Pak je to otázka nezletilých osob, to byla klíčová otázka pro nás Právě proto jsme do Švédska jeli a měli jsme z toho nesmírně pozitivní dojem, jak Švédsko řeší tuto situaci eh, osamělých eh, nezletilých osob neboli jak eh, řeší zranitelnou situaci těchto nezletilých osob. Velice nás zaujalo, jak mají rozdělené kompetence ve Švédsku. V jiných členských státech e, to neleží na státu, tato kompetence, ale především na obecních úřadech, které pak v úvozovkách e, se e, věnují tedy těmto nezletilým nedoprovázeným osobám. A velice nás zaujalo za působnost ty, ty postupy, které mají. Je to velice kolektivní postup, protože se sejdou všichni experti. Vždy se jedná týmově. Nikdy se to nedělí salámovou eh, technikou, já si posedám o toho či o onoho. A také jsme se zabývali dalším prvkem, který nebývá takto zohledně v dalších členských státech. To je určitý Eh, přechod mezi těmi, kdo, kdo tedy jako mají víc než 18 let a, a doprovodem eh, osob, které, kterým, kterým je mezi 18 a 21. Aby ti mladí lidé eh, nebyli úplně, úplně opuštěni jenom proto, že už jim zrovna bylo 18 zabývali jsme se tedy ochranou mladých lidí po té, co dosáhnou 18. roku života. Také jsme se zabývali švédským soudním systémem a soudní spoluprací. E, především chci říci, že jsme konstatovali, že způsob, kterým se postupuje, je multidisciplinární a je specializovaný pro e, děti tedy a nezletilé. A také se eh, takto eh, hodnotí eh, věk, protože my jsme měli příležitost to vidět například v Nizozemsku a jinde případy, které byly technicky trochu obtížně přijatelné. A pak jsme viděli také, jak se snaží vystupovat ty původní rodiny a jakým způsobem tedy postupují při těch nezletilcích, kteří nejsou doprovázeni. Tato zpráva byla mm, odsouhlasena všemi kolegy, kteří se účastnili. Takže tam se jednalo tedy, jak se sociálně pracuje s těmito mladými, jak je rozdaná pravomoc mezi stát a obce a podobně. Já jsem to nechtěla příliš prodlužovat. Eh, chtěla jsem vám sdělit jen pár dojmů z této služební cesty. Jednalo se o dva dny, byli jsme ve Stockholmu A to konkrétně se pak byly v části Asolna. Děkuji vám, paní Grisbeck, za, tuto, za toto vysvětlení ohledně služební cesty do Švédska. Přejete si k tomu někdo něco poznamenat? Není tomu tak. Nezdá se, že by někdo chtěl něco tam říci, takže vám děkuji. A přejdeme ke zprávě eh, pana Elsio o služební cestě do Lisabonu. Delegace do Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost. To bylo v červenci 2013. Vedoucí delegace byl pan Enciu. Stručně nás můžete seznámit s výsledky této mise, prosím. Mike, Mike, Mr. Enciu. Prosím, zapněte si mikrofon. Děkuji, pane předsedo. Situace je téměř nezměněna, poněvadž delegace eh, podnikla návštěvu v červenci loňského roku, ale byla to velmi zajímavá návštěva. Eh, cílem bylo vyměnit si názory na strategické priority Evropského monitorovacího střediska pro drogy a drogovou závislost. A to se zaměřením na pracovní program, zprávu a rozpočet. My jsme se setkali s ředitelem panem Wolfgangem Gecem a také s předsedou eh, řídící rady dále se šéfy jednotlivých oddělení a experty. Úkolem této agentury eh, zřízené v roce 1995 je poskytnout eh, poradenství založené na důkazech v oblasti boji proti drogové závislosti a také eh, provádět osvětu. Situace v oblasti Evropy, Evropské unie se sleduje jak na stejné nabídky, tak také spotřeby a spolupracuje se s Europolem. Zároveň eh, se vyhodnocují národní strategie boje proti drogám v kontextu celoevropské strategie. Nicméně mandát této agentury nemá, neobsahuje zabývání se národními, politic, národními politikami eh, proti zneužívání drak. My jsme měli možnost setkat se s hlavními experty a diskutovat s nimi hlavní trendy. Tím jsme dostali rozsáhlý soubor informací o roli agentury v oblasti sledování nov, nových psychoaktivních látek, specifických, eh, specifických zdrojů, eh, které se týkají tzv. legal high. Cílem agentury je podporovat osvědčené postupy v členských zemích a propojit svoji strategii a ační plány eh, také s mezinárodními aspekty práce této agentury, jako je například spolupráce s řadou klíčových mezinárodních organizací stávající spolupráce eh, mezi eh, touto agenturou a Evropským parlamentem, prostřednictvím výboru LIBE samozřejmě, ale také eh, prostřednictvím výboru NV a rozpočtového se prokázala jako plodná. Výbor LIBE pracuje na návrhu nařízení o nových psychoaktivních látkách, což je příležitost k interakci s tímto střediskem. Eh, které se zabývá mimo jiné také monitorováním nových psychoaktivních látek, tedy hlavním tématem tohoto návrhu legislativy. Já mohu pouze vyslovit pol, politování nad tím, že rozpočet agentury na rok 2014 byl zkrácen o 5%, vzhledem eh, k tomu, jak vynikající práci tato agentura odvádí v oblasti zneužívání drog a pašování drog. Týká se to samozřejmě zdraví našich občanů, zejména těch mladších, a souvisí to se stabilitou naší společnosti. Jasně jsme viděli, že je třeba dělat více propagace práci této agentury. Měli bychom se tedy těšit na posílení spolupráce mezi agenturou a výborem LIBE. To je, myslím, všechno. Děkuji vám za pozornost. Ano, děkuji vám, panu Ensiu. Chce, chce k tomu někdo něco dodat na základě tohoto briefingu? Dobře, nemáme nic. Takže můžeme jít dál. Děkuji vám, pane Ensiu. A ještě poslední bod před zasedáním koordinátorů, které je naplánováno na 11.30. Vyskneme si eh, prezentaci pana Thierryho van Sulbreka, eh, který eh, reprezentuje belgickou delegaci v oblasti vnitřní věci, bezpečnosti a migrace. A půjde o financování nevládních organizací v této oblasti bezpečnosti migrace a vnitra. Takže já vítám pana Fan, pana Fan Subreka a nyní se těšíme na vaši studii o, spolu, o financování EU pro tyto organizace. Eh, stručný úvod. Já bych eh, stručně připomněl cíle této studie šlo o transparentnost, abychom věděli, měli tedy přehled, eh, jak to vypadá s financováním nevládních organizací v oblasti bezpečnosti, migrace a vnitra. Kvantifikace financování eh, nevládní organizací eh, pod přímým centralizovaným řízením finance pro a otázka administrativní zátěže těchto nevládních organizací a dále hodnocení z Evropské komise, jak to vypadá v oblasti transparentnosti, efektivnosti a účinnosti. E, také e, tedy náš přístup byl takový, že jsme e, provedli rozsáhlou rešerši v literatuře, Eh, vedli jsme rozhovory s institucionálními hráči, kvantitativní analýzu eh, údajů, které jsou k dispozici o financování a taky jsme zde měli deset ilustrativních případů Eh, které se týká například bulharské eh, organizace pro eh, genderový výzkum nebo pomoc obětem terorismu. Takže nejdříve ty principy financování nevládních organizací. My nemáme evropskou definici, právní definici nevládních organizací takže to nám trošku eh, komplikuje situaci, ačkoliv eh, eh, rozhodně nezanedbatelná část prostředků z EU je využívána prostřednictvím nevládních organizací. A v této souvislosti platí finanční pravidla stejně jako pro jakékoliv jiné příjemce. Problémem je ovšem to, že my nemáme skutečné informace, reálné informace eh, o jejich činnosti. Eh, Máme si transparentní rejstřík, ale tam eh, ten je pouze tedy dobrovolný, čili určitě není úplný a tedy je pro nás nepoužitelný. Pokud se týče vnitřního finančního informačního systému Evropské komise, tak tady je možnost, aby byly sem Eh, zahrnuty eh, právní subjekty, organizace neziskové, eh, tedy not for profit organizations a klasické NGO. Naše hlavní doporučení se týkají zahájení interinstitucionálního dialogu a vytvoření potenciální definice nevládní organizace na úrovni EU. My se domníváme, že to by značně Eh, usnadnilo měření financování nevládních organizací a zvýšilo by to transparentnost. Eh, my chceme tedy daleko eh, více sledovat úsilí na zlepšování FTS a JTR. To je k první bodu. Druhý bod to je kvantifikace Eh, kvantifikace eh, vládního, eh, tedy financování nevládních organizací na základě analýzy. Takže ty organizace, které jsou pod centrálním přímým řízením, se, ta, ta výše byla 12 milionů eur, v roce 2010 11,9, v roce 2011 30,9, Eh, v roce 2012, eh, kdy se počet grantů zvýšil na 70, zdvojnásobil v podstatě. Eh, musíme říci, že máme ovšem 90 programu pod sdíleným řízením. Jde nám zde o mm, operativní i eh, administrativní náklady a my používáme eh, horní hranici 7 eh, které se týkají přímého uhrazování a refundace administrativních nákladů. Toto jsou údaje Evropské komise DG Home Affairs. Jinak jiní institucionální dárci Eh, dávají eh, zhruba 5 až 18 eh, na operační záležitosti a zatím administrativní náklady 9 až 15 Opět doporučení, bylo by dobré, kdybychom měli určité označování, tedy klasifikaci těchto těchto eh, výdajů u jednotlivých organizacích, eh, to by nám opět pomohlo. No a musíme říci, že těch 7% eh, je možná skutečně o něco méně než reálné náklady na administrativu, což je dobré pro efektivnost. Eh, dále bych chtěl říci ještě toto. devět eh, z desíti případových eh, studií, které jsme provedli, v podstatě poukázali na to, že administrativní zátěž je pořád velice těžká je to podstatná zátěž pro eh, tyto nevládní organizace a samozřejmě čím eh, více se spotřebuje na překonávání administrativní zátěže, tím méně je potom na skutečné projekty. Eh, nové finanční nařízení situaci výrazně zlepšilo, nicméně pořád zde zůstávají ještě problémy. Mohli bychom doporučit aby se zintenzivnil dialog s nevládními organizacemi s účelem lepšího porozumění, eh, jaký dopad mají, eh, mají eh, procesy a pokyny na jejich činnost. Dále jsme se zabývali možnostmi, jak lépe sladit jejich funkci se systémem jiných generálních direktorátů a tady bychom doporučovali jedinou registraci, to by mohlo pomoci. A dále v souladu s, navržený, s návrhy pro program na leta 2014 až 2020 opět by bylo vhodné uvažovat o více letém financování nevládních organizací, to by jim dalo určitou jistotu. Dále, aby eh, různé eh, programy financování měly podobná nebo stejná pravidla a také, eh, abychom začlenili do věci flexibilitu v případě nepředvídaných událostí. A další, a vlastně poslední byl to je transparentnost a efektivnost a účinnost evropského financování. Tak my máme řadu různých pravidel a postupů, jak toto zajistit. Podle našeho výzkumu je zde pořád ještě několik přetrvávajících slabin. Například k tomu patří nedostatečný užitečný feedback nevládním organizacím na základě podaných žádostí o granty. Čili oni se nemohou učit ze svých chyb a z informací, které dostávají. Dále eh, nemohou eh, používat eh, spolufinancování jaksi nefinančního druhu, například nemohou využívat dobrovolných pracovníků jak už jsem vysvětlil, stále eh, je nedostatek eh, pokynů nebo pravidel pro to, jak měřit a vyhodnocovat eh, fungování jejich akcí a v neposlední řadě mm, se nedostatečně využívá projektový reporting, který ovšem vypracovávají nevládní organizace. Eh, bylo by dobré, kdyby se tyto informace více, ve větší míře eh, zveřejňovaly, aby eh, z nich mohly mít prospěch také další nevládní organizace. To je všechno. Děkuji vám. Děkuji vám za tuto prezentaci. Je to studie, kterou inicioval výbor Libe. Máme prostor na diskuzi pan Pirker. Tak máte slovo, pane Pirkere. Děkuji, pane předsedo. Eh, já jsem se tedy výrazně podílel na vzniku této studie, poněvadž bylo pro nás zajímavé zjistit, nakolik se skutečně ty prostředky, které dáváme k dispozici, optimálně využívají. A samozřejmě v této souvislosti nás velice zajímá, eh, nakolik jsou prostředky spotřebovány na administrativu a kolik z nich zbývá na skutečnou pomoc eh, dotčeným lidem. A to je samozřejmě eh, důležité zadavatel, tedy komise, tímto způsobem může tlačit na zlepšování, na druhé straně může redukovat administrativní překážky. No a samozřejmě eh, větší transparentnost může vést k efektivnosti. To byly hlavní cíle studie. Já tedy děkuji za spolupráci. My jsme se několikrát mohli setkat v průběhu tohoto projektu je velice zajímavé mít dispozici tyto výsledky, protože zde máme analýzu. Samozřejmě, že se to týká pouze eh, několik eh, vybraných nevládních organizací, protože eh, proskoumat to u všech to nebylo možné, ale každopádně zde máme závěry a ty je možné směřovat jednak směrem k nevládním organizacím, tak také k Evropské komise a také Evropskému parlamentu. Tady je možné tedy pracovat na zlepšením, takže za to děkuji. A teď mám dvě otázky. Otázka číslo jedna. V jednom bodě tady je vidět, že a ještě musíme říci, že jsou to nevládní organizace řízené centrálně ze strany EU. Čili tady jde Tady šlo o zvýšení z 12 na 33,9 milionů eur v prostoru, eh, v časovém prostoru dvou let. To je eh, téměř eh, trojnásobek, zvýšení na trojnásobek. Nevyplývá z toho ale, proč tomu to tak je. Čili máte nějaké informace o tom, proč k tomu došlo? Druhá otázka, ta se zabývá něčím jiným. My jsme se dohodli, že tady můžeme zkoumat pouze určité nevládní organizace, ale pokusil jste se také, nebo pokusili jste se také zahrnout nevládní organizace na národní úrovni skutečností je, že pouze 20 prostředků prostřednictvím přímého řízení se vyplácí, je vyplácen, eh, poněvadž to je tak stanoveno. Ale eh, tady 80 prostředků jde přes národní programy a projekty. A to ta studie nepostihuje. Ptám se tedy, pokusili jste se získat informace také z národní úrovně, která má na zodpovědnost ty národní projekty. Byly tady nějaké problémy, zejména v oblasti získávání informací, přístupu k informacím. A má Evropská komise přehled o tom, eh, o celkovém dění na národní úrovni. Máme tady stejnou míru transparentnosti prostředků, přehledu o tom, kam se prostředky dostávají, případně eh, těch, eh, ten single cap, čili to zastropování těch prostředků. Eh, otázka je samozřejmě, jak je to v, u těch 80% prostředků z národních zdrojů, čili tady z toho nevidíme žádné informace, ale otázka je, zda máte nějaké informace o té národní úrovni. Je to stejné, nebo je to velmi odlišné, nebo je možné získat informace o financování u národních projektů? Děkuji a vidím paní Gion, tak prosím, také máte slovo. Vidím, ono nás tady zase tolik není. Já se nebudu eh, vracet k meritu věci, já jsem, musím se přiznat, nepřečetla detaily já jsem nečetla tuto studii, ještě to musím udělat, ale tedy nemám eh, eh, věci tedy eh, k obsahu, k meritu věci, to by nebylo asi vhodné, ale formálně. My jsme zde hovořili i před chvíli s komisí, jsme hovořili o prvních etapách realizace nár- programů, národních programů pro čerpání z Fondu justice vnitro. A všichni mm, asi v členských státech ještě mm, ví, e, se dostaneme k tomu, jak e, především nevládní organizace budou kritizovat tyto fondy. Já mám problém se lhůtami. My jsme se snažili nějak eh, zreformovat eh, tyto fondy, i jsme eh, tedy dlouze pracovali, dva roky jsme placovali na nařízení, finančním nařízení, odhlasovali nedávno a teď je tady takový časový posun protože složitost pravidel, byrokracie, problémy s dialogem, lhůty a tak dále. Takže všechno, o čem jsme již tady hodně slyšeli v předchozím období, tak určitě by bylo užitečné užitečné mít tuto analýzu, to je užitečné, ale především vaše doporučení by nás zajímalo. Co nám doporučujete, jak pracovat tady s tím finančním nařízením? A mohl byste nám alespoň teď konkrétně říci, detailněji říci, co doporučujete, byste eh, nám promítl ty slajdy, určitě tam bude pár příkladů a Eh, můžete nám říci vůbec, eh, nějak to navazuje na tu naši práci, kterou my jsme vykonali předtím, protože jinak to by bylo problém, to bychom potom dělali věci paralelně vedle sebe. Děkuji. A teď eh, náš řečník. Chcete se vyjádřit k tomu, co jste slyšel od členů výboru? Za prvé, možná bych se vyjádřil k té poslední otázce, která se týká načasování studie. Ano, bohužel nejsem schopen vám poskytnout odpověď. Ta studie byla zadána ke konci minulého roku a byla provedena co nejrychleji. Takže do jaké míry to zapadá do vašeho harmonogramu, to bohužel k tomu nejsem schopen se vyjádřit. A teď k panu Pirkerovi, který se vyjádřil eh, o tom, že se zvýšily částky, především eh, z toho ty částky centrálního přímého financování, takže možná kolega Lionel se k tomu vyjádří. Ano, ano, vy jsme viděli, že došlo k navýšení částek, ale zde není k tomu konkrétní vysvětlení, týká se to asi programování těch různých programů, které jsme vyhodnocovali z DG Justice Vnitro a Eh, došlo k navýšení mm, finančních prostředků a samozřejmě ty programy jsou dostupné nejenom nevládním organizacím, ale dalším příjemcům jako orgánům veřejné státní zprávy v členských státech. Tak možná, že eh, to poslední eh, programové období znamenalo, že ty částky pro nevládní organizace byly, byly vyšší než u ostatních subjektů. A teď ještě těm vašim dalším otázkům. Sdílený management 80-90% eh, eh, se prostředků eh, kontrahuje na úrovni státu a, a na evropské úrovni tam eh, máme systém, který je transparentní, který jasně eh, ukazuje, kolik částek se dostává do, do nevládních organizací a kolik dalším příjemcům, ale na národní úrovni to tak jasné není. Takže to je typické rezorty, které eh, tedy eh, přidělují ty mm, mm, částky, tak by měly vydávat seznamy těch příjemců, ale bohužel není centrálně ten seznam dostupný eh, z jednoho zdroje. Asi najdete webovskou stránku DG Home, je navázána na ty různé rezorty, ale je to problém s transparentností, kolik částek se dostalo nevládním organizacím a jaké prostředky dalším aktérům. Potom ten příklad doporučení, která bychom mohli dát, stát. No, zde eh, my jsme zapomněli eh, na eh, kvantifikaci těch částek, které se dostanou nevládním organizacím. Problém je, že my nemáme definici, která by nám umožnila takovéto výkazy. Instituce spolupracují na definici toho, co je nevládní organizace, abychom to potom mohli vyčíslit. A již Evropská komise eh, se snaží identifikovat vládní organizace eh, a eh, tedy analyzuje jejich vnitřní účetnictví. Jeden krok ke transparentnosti by byl tyto informace zveřejňovat veřejnosti v příslušném systému. Děkuji. Další body. Paní Guillaume Ano, původ eh, eh, té eh, studie to bylo v našem ročním programu, programu výboru LIBE, mm, seznamu studií na rok 2014, takže asi tím možná jsme vyčerpali program dnešního dopoledne a teď nás čeká pouze schůze koordinátorů, kterou jsme naplánovali na 11.30, takže dáme si 15-minutovou přestávku a koordinátoři se potom sejdou na neveřejném jednání in camera a budou se zabývat přidělováním zpráv a dalšími informacemi, tedy to, co spadá do kompetence koordinátorů. Děkuji všem a příští schůze se bude konat v Bruselu 31. dubna a 1. dubna. 31. března a 1. dubna. Děkuji. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you for your cooperation. Bye.